Uh, good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Všechny vás vítám toto slunečné ráno a jsem velice rád, že začínáme tak brzy, protože řada z vás měla včera večer vánoční povinnosti. Já jsem byl jedním z nich, takže já jsem se pokusil utéct trochu brzo, abych se vyspal. Eh, předtím řada z nás pracovalo pozdě do večera tady v této budově. Snažili jsme se dosáhnout konečné dohody s radou o směrnici, respektive nařízení pro stavební výrobky. A musím říci, že jsem velice rád, že tady máme i paní Styler, která je zpravodajkou, tak ji poprosím, aby nám krátce poskytla aktuální informace. Děkuji, pane předsedo, za možnost vystoupit. Úterý večer jsme se setkali a po třech hodinách zhruba se nám podařilo dosáhnout dohody. Včera navíc, pokud vím, večer to schválil Koreper. Následně tedy máme balíček, o kterém budeme moci hlasovat v lednu a musím říci, že jsem opravdu nadšená že se nám podařilo prosadit řadu věcí, které náš výbor podporoval. Pochopitelně, že jsme šli na několik kompromisů, některé byly technické, a jiné byly výměnou za něco jiného. V podstatě před vyjednáváním už rada byla ochotna velmi dobře spolupracovat a měli jsme pocit, že jsme ani nemuseli vyjednávat a už v řadě věcí ustoupili, což někteří z vás zajisté budou považovat za nezvyklé. Nicméně spolupráce s kolegy byla opravdu výborná. To tež platí pro spolupráci s radou a s komisí, takže jsem hrozně ráda, že se nám podařilo dosáhnout zhody. Děkuji také Malcolmovi, protože skvěle předsedal tomuto vyjednávání. Ještě jednou za to děkuji, pane předsedo. Já také děkuji za veškerou tvrdou práci, kterou jste do tohoto vložila. Když se podíváme na počet pozněvacích návrhů ve druhém čtení, tak bylo velice těžké dosáhnout zhody rady s tolika pozněvacími návrhy. Ještě jednou za to děkuji a předpokládám, že v lednu, než se bude hlasovat v plénu, budete mít možnost to podrobněji představit. To je moje jediné sdělení, snad ještě kromě toho, že stejně tak jako všechny ostatní schůze, i tato je vysílána po internetu. Ještě pro ty z vás, kteří nás posloucháte na internetu, konference předsedů výborů proběhne příští týden a já tam budu přednášet určité návrhy o zlepšení prezence výboru na internetu a dnes, anebo později v tomto týdnu, tedy zítra, eh, vám k tomu ještě pošlu své připomínky. My jsme mu jiné požádali o to, aby byl zaveden určitý indexační systém webcastu, tak aby se lidé k tomu mohli vrátit, protože v podstatě teď eh, je to eh, na internetu vysíláno jako jeden proud. Když si přinesete hlasovací karty, a vložíte je do systému, tak v podstatě se vaše jméno dostane do přepisu webcastu. Takže pokud chcete vystupovat na výboru a chcete být součástí tohoto indexačního systému, tak si prosím vložte eh, karty do hlasovacího systému. Dneska ráno si to vyzkoušíme, jestli to funguje. To jenom pro informace, abyste viděli, že se snažíme lépe komunikovat po internetu. Minule jsem říkal, že zpravodaj našeho výboru je stále populárnější, takže pokud chcete jej odebírat, a teď už máme tisíc odběratelů, tak se přihlaste na internetu. Je tedy vidět, že o naší práci je velký zájem. Děkuji všem, kteří se na nás díváte tak brzo ráno. Dále kolega Andreas Schwab velmi intenzivně pracuje na směrnici o právech spotřebitelů. Máme dva další podklady, stínoví zpravodajové se k tomu vyjádří a vítám zde také zástupce komise a rady. A vím, že v radě a myslím, že i v Koreperu na konci belgického předsednictví došlo k přijetí předběžné pozice a pan předseda pracovní skupiny se k tomu vyjádří. Nevím, jestli pan zpravodaj chce nejprve přednést podkladové dokumenty nebo chce nejprve, aby se vyjádřila rada. Dobrá, takže dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji, pane já chci poděkovat kolegyni Stylerové za vynikající práci a doufám, že za pár týdnů bude, budu moci také říci, že díky eh, práci předsedy i směrnice o právech spotřebitelů eh, může být eh, úspěšně dokončena a rada ji schválí. V tento týden proběhly dvě důležité události, co se týče této směrnice. Eh, kromě těch dvou briefingů, já chci být stručný, ale současně bych rád eh, upozornil na určité věci. Eh, rád bych upozornil na rozhodnutí Evropského soudního dvoru, já jsem o něm mluvil už před roku, rozhodnutí Alpenhof. Tam jde o to, že německý spotřebitel na rakouské webovské stránce hotelu Alpenhof si za, mm, zabukoval pokoj a stornoval ho a potom řekl, že stornou by mělo proběhnout podle německého práva, protože on je německý spotřebitel a měl by být chráněn tedy německou ochranou spotřebitelů. Rozhodující eh, otázka podle Bruselu 1 a Římu 1 eh, byla taková, zdali rakouská webová stránka svou obchodní činnost, eh, nebo ta obchodní činnost na internetu vlastně má být zaměřena do Německa tam eh, bylo tam řečeno, že vlastně eh, spotřebitel je chráněn národním právem podle předpisů Řím 1 a Brusel 1 a Evropský soudní dvůr teď rozhodl o tom, že tomu tak není, ale že ten německý spotřebitel podléhá rakouskému právu, protože ta webovská stránka není dostatečně mezinárodní, nemá dostatečné jazykové mutace, eh, tak aby německý spotřebitel měl pocit, že se jedná o webovou stránku, o obchodní obchodní činnost zaměřenou jaksi na jeho zájmy. Eh, jde tady také o malé a střední podniky, eh, které si musí uvědomit, že když mají webovou stránku, tak to ještě neznamená, že eh, jej musí respektovat zájmy 26 členských států. A jde také o to, že spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat v přeshraničním styku, nemohou automaticky spoléhat na to, že budou chráněni svým vlastním národním právem pro ochranu spotřebitelů. A to si myslím, že je důležité, abychom si uvědomili, jak jaké dopady má toto rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě Alpenhof a tím se musíme blíže zabývat. Podle mého názoru jde o to, že zásadní princip této směrnice, že spotřeba ochra, um, um, ochrana spotřebitelů musí být sjednocená a probíhat ve všech zemích eh, stejně. Za druhé bych rád eh, pogratuloval belgickému předsednictví eh, panu Michalu Antnoufovi, eh, který přispěl zásadně k tomu, že rada, eh, která se nemohla shodnout se na začátku tohoto roku o této směrnici, se nakonec shodla a myslím si, že opravdu ne, žádná chvála není dostatečná na to, abychom opravdu ocenili dobrou práci Eh, belgického předsednictví. Já jsem si jist, týže ehm, se tady eh, dozvíme nejen obecné informace, ale i k těm ehm, konkrétnější informace k těm dvěma posledním tématům. Důležité je, že směrnice o právech spotřebitelů eh, souvisí na mnoha místech nebo koliduje na mnoha místech s jinými směrnicemi. Jednak to je směrnice o e-commerce, jednak je to směrnice o službách a také je to směrnice nebo je to celý sektor finančních služeb. A proto, co se týče interakce směrnice o právech spotřebitelů, spotřebitelů s těmito dalšími směrnicemi eh, jsme se nechali eh, vypracovat dvě krátké eh, briefing notes. Informační povinnost ze směrnice o právech spotřebitelů se překrývají se směrnicí o službách a o e-commerce informační povinnosti, k tomu docházejí ty studie, informační povinnosti s se směrnice o právech spotřebitelů a elektronickém obchodování se překrývají takovým způsobem, že tam ale není, eh, eh, není žádný eh, konflikt, žádný střed. Informační povinnost z, ze směrnic s minimální harmonizací se překrývají, ale nejsou identické. Informační povinnosti v dalších směrnicích, které zůstávají zachová, musí být zachovány, aby tam ne, aby nevznikly v této oblasti mezery. My navrhujeme, aby směrnice o právech spotřebitelů eh, Eh, měla eh, předsmluvní povinnosti, eh, doplňovala předsmluvní povinnosti se směrnic minimální harmonizací, aby tedy mohly existovat paralelně a aby informační povinnosti, které jsou eh, upraveny jinde, aby zůstaly nedotčeny. Co se týče eh, finančních služeb, eh, tam říká druhá studie, že interakce mezi právě směrnici o právech spotřebitelů a směrnicích z finančního sektoru jsou velmi komplexní. Byly navrženy konkrétní věci, jak, jak si zacpat určité mezery, ale já si myslím, že kapitola Eh, kapitola 2 a 3 eh, to pokrývají dostatečně. Eh, ještě bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, kteří pracovali stejně tvrdě jako já a děkuji vám nyní za pozornost. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Chcete teď udělat kolečko se stínovými zpravodaji, než dám slovo komise a rade? dobrá. Pan Korade Campos dnes nahradí paní Gebhardt, pokud se nepletu, kdo bude hovořit o právě spotřebitelů. Nechám vás, abyste se rozhodli, pan Rochefort tady není, Klicman také ne, Turinen také ne, pan Bělan je tady. Trantefilides a Salvine. Paní Komi také chce vystoupit. Chtěl by někdo vystoupit za SAD? Pan Kreutzmann, chcete slovo? Ano, dobrá. Pan Bělan, prosím. Chcete? Myslím, že jste byl první se jmenovaný stínový zpravodaj, který dorazil, takže vám dám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám jenom pár záležitostí, protože pokud vím, tak nemáme příliš mnoho času. Chtěl bych především poděkovat za přípravu těchto dokumentů. Co se týče článku 5 informačních povinností v této směrnici, tak se mně zdá, že v podstatě tímto se pojí ostatní kapitoly, konkrétně kapitola 3, 4 a 5 této směrnice. Myslím si, že je potřeba, aby takovýto dokument přinesl spotřebitelům přidanou hodnotu, třeba navýšenou právní jistotu. A když se podíváme na tento text, tak se zdá, že článek 5, pakliže bude použita e, určitá změna nám tuto možnost dá. Třeba ve srovnání se směrnicí o službách analýza píše, že text této směrnice je koheznější. Já už jsem několikrát řekl, že článek 5 představuje určitý horizontální přístup, který v tuto chvíli v Evropské unii chybí. Doufám, že se nám tedy podaří dosáhnout dohody, která bude dobrá pro firmy i pro spotřebitele. Teď, co se týče finančních služeb, tak se mi zdá, že při přípravě našeho stanoviska bychom měli vzít v úvahu vysokou dynamiku tohoto sektoru, který se neustále mění a následně tedy minimální ochrana, kterou poskytuje tato směrnice, by sama o sobě byla úspěchem především v členských státech, kde v této oblasti regulace není. Co se týče členských států, které už regulovaly tento sektor, by nedošlo ke kolizi práva, protože oni by stále mohli používat eh, konkrétní úpravy. Mám pocit, že tady dochází k určitému roztříštění trhu a přitom naším cílem je trh jednotný. Doufám, že i v této otázce se nám podaří dosáhnout dohody a už teď vám děkuji mnohokrát za velmi dobrou spolupráci a především děkuji panu Švábovi jako autorovi. Děkuji mnohokrát, pane Bělané. Pan Trantefilides je další. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτό το στάδιο ασφαλώς δεν έχω μελετήσει τα δύο Děkuji mnohokrát. Já jsem zatím neměl možnost prostorovat si tyto dva dokumenty, ale to, co říkal Andreas, znělo velmi logicky. Až si ty dokumenty prostuduji, tak eh, se k tomu vyjádřím obšírněji. Dobrá, děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Pakliže ne, tak já se zeptám pana zpravodaje. V tom druhém dokumentu o finančních službách se soustředíte především na informační požadavky. A zdá se, že v tomto dokumentu zmiňujete několik otázek. Vidíme ho poprvé, ale podívejme se na hlavní zjištění. Interakce mezi touto směrnicí a další evropskou legislativou o finančních službách není optimální. Především co se týče smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Hovoří se tady jak o určitých duplikacích, tak o mezerách. Nevím, jak se vy na to díváte, pane zpravodaji, protože vím, že někteří si myslí, že finanční služby by měly být zcela vyňaty. V některých oblastech říkáte, že existují určité mezery. Můžete si vyjádřit k tomuto? Máte-li nějaká doporučení? Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě obdivuji, že vedle svých dalších povinností zvládáte i číst tyto studie. Je to tak, že klasické finanční služby, to znamená bankovní služby, eh, ne, jsou spojeny s překrýváním. Potíže nastávají u pojišťovacích eh, služeb, které jsou uzavírány mimo obchodní prostory. Tady zatím neexistuje žádná úprava, která by se týkala práva na zrušení té transakce. Pojišťovací smlouvy ovšem mají určité zvláštnosti, které musíme dostat, například to, že v případě eh, povinného ručení je to tak, že první den, kdy tedy podáte tu žádost o, registrace, o registraci auta, už to pojištění je účinné. To pojistné plnění je tedy za tu určitou dobu již odveno, odvedeno. To znamená, že tady nesmíme zavádět něco, co by překračovalo uh, možnosti této směrnice. Určitě by bylo úkolem komise, aby tuto otázku vyřešila v nějakém zvláštním dokumentu. Pokud je eh, to žádáno, tak tady můžeme zařadit příslušný, příslušné úvodní ustanovení. Ale nemyslím si, že se nám podaří tady eh, provést jasnou dělící linii. Zároveň eh, se myslím, že by bylo velmi výhodné, kdyby se k tomu mohl vyjádřit Michal Antonhol Zaradu. Děkuji. Okay, well, I think, um... Dobrá. Zjevně se tedy budeme muset těmito dokumenty zabývat trochu obšírněji. Pokud se k ním chcete dostat, tak jsou k dispozici na internetových stránkách parlamentu. A kromě toho i na stránkách našeho výboru budete mít linky na tyto dokumenty, které si můžete stáhnout. Teď by tedy možná bylo dobré, abychom dali slovo radě a komisi. Já vím, že v radě došlo k určitému významnému vývoji. Pan Bělan se zmínil o kapitole 5 a přidané hodnotě pro spotřebitele. Proto tady poprosím nejprve pana Anderhofa z Rady a potom pana Petryho z Komise a zpravodaj a ostatní poslanci a poslankyně se následně vyjádří k vašemu prohlášení. Takže vítám zástupce Rady a poprosím jej, aby nám řekl, co se děje v Radě a na Koreperu, kde se včera tento dokument diskutoval. Děkuji. Jak jste řekl, pane předsedo, Eh, bylo to probíráno, probíráno na koreperu, ale já nejprve říkám, že tady nefunguje mikrofon. Je tu nějaký technický problém, omlouvám se. Něco se stalo s mikrofonem, pouze to, pouze to hučí a šumí. Bohužel nefunguje mikrofon. Bylo by lepší, kdybyste se posunul na vedlejší místo a začal ještě jednou. Je to nyní lepší? Dobře, takže začnu ještě jednou. Nejprve bych rád poděkoval za to, že má možnost zde hovořit. V radě došlo k určitému vývoji. Včera bylo dosaženo dohody na Koreperu, ale samozřejmě, že to ještě musí potvrdit Rada. Je to jasné, ale já jsem to chtěla ještě jednou explicitně říci. Základní rysy naší dohody nebo nejdůležitější body této dohody se týkají jednotlivých kapitol. My jsme se rozhodli, že se budeme soustředit na smlouvy, které jsou uzavírány mimo obchodní prostory. To znamená v rámci prodeje a také v rámci prodeje na dálku. Máme tu různé doložky o minimální harmonizaci a přidaná hodnota je někdy jen velmi těžko eh, zaručitelná, jak pro firmy, tak pro spotřebitele. A proto jsme řekli, že bychom tu kapitolu měli šnout tolik na úvod. A nyní dva konkrétní body. Dokumenty, které dneska probíráme na e, výboru, ukazují, že se na jedné straně soustředíme na dva druhy smluv, to znamená na smlouvy uzavírané během mimo obchodní prostory a smlouvy uzavírané na dálku. A musím říci, že finanční služby nejsou tedy mm, zahrnuty, že je na jedné straně vylučujeme, ale na druhé straně jsou tu určité příčné vztahy eh, k současné stávající evropské, evropské legislativě. Zjistili jsme, že horizontální sektorální eh, legislativa tady není Eh, úplně jasné. Musí tu platit lex specialis, to je jasné, musí to být tak, že eh, směrnice o právech spotřebitelů je k tomu generálním zákonem lex generalis. Ty eh, směrnice, které se týkají, dejme tomu, služeb nebo e-commerce, tady jsme se rozhodli, že musí platit paralelně. Určitě tu existují určité body, ve kterých se překrývají, ale podle našeho názoru je to tak, že ty směrnice mohou takto fungovat, platit vedle sebe. To znamená, že článek 22 odstavec 5 směrnice o službách nebude dotčen. Hmm, tento článek uh, hovoří o tom, že musíme při poskytování služeb eh, poskytnout zvláštní informace. Tento článek nebude dotčen a podle našeho názoru, tedy podle názoru belgického předsednictví tady není žádný konflikt mezi informačními požadavky směrnic a pokud ano, tak pokud by to nastalo, pokud by tady byl nějaký konflikt, tak by měla přednost, prioritu směrnice o právech spotřebitelů. Alespoň tak my vidíme vzájemný vztah mezi různými směrnicemi. Pokud jde o definitivní text, pokud tady bude schválen, tak to bude dobré, ale musíme mít ještě trochu trpělivosti. Až bude ten text schválen, tak bude také zveřejněn. Děkuji. Děkuji za vyjádření postoje rady to je pro nás důležitá informace, když se budeme rozhodovat o budoucím postupu. Jenom bych poprosil vyjasnit jednu věc. Jedná se o první čtení, dostanete tedy náš postoj a na základě toho, co jste říkal, se zdá, že původní návrh komise, který by v podstatě zrušil směrnici o neférových podmínkách, že to by v podstatě zůstalo nezměněno. Takže směrnice o právech spotřebitelů by vlastně nahradila směrnici o prodeji na dálku a e, domovním prodeji. Rozumím tomu správně? Dobrá. Možná by bylo dobré, aby na to nejprve reagovala komise, protože oproti původnímu návrhu komise nyní dochází k zásadnímu rozporu mezi komisí a radou. Parlament se ještě nerozhodl, ke komu se připojí. Mně se zdá, že toto znamená v podstatě zásadní zamítnutí návrhu komise. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak bych se nejprve vyjádřil k posledním novinkám z rady, eh, z rady než se dostanu k tomu dokumentu. Především chci říci, že komise vítá usilovnou práci belgického předsednictví. Belgické předsednictví dosáhlo zásadního pokroku ve vyjednávání o směrnici o právech spotřebitelů. To je tedy první věc, kterou je potřeba zdůraznit. A za druhé, je také potřeba říci, že komise zaujme konečný postoj tomuto kompromisu až tehdy, kdy se dokončí rozprava v parlamentu v prvním čtení. Takže v tuto chvíli zatím nemáme ještě konečný postoj ke kompromisu z rady. Na druhou stranu bych ale chtěl říci, že si uvědomujeme, že v radě dochází k určité blokádě a že možná jediným východiskem bude soustředit vyjednávání na určité části tohoto návrhu. Následně tedy text dohodnutý v Koreperu by mohl sloužit jako dobrý základ pro kompromis způsobem, který by byl v souladu se zlepšováním vnitřního trhu. Komisi by bylo pochopitelně líto, kdyby se nepodařilo dosáhnout zhody založené na plné harmonizaci kapitol 4 a 5. Na druhou stranu Soustředíme-li se na určité části tohoto návrhu, tak třeba najdeme nějakou cestu ven. Než uvidíme, jak bude vypadat nejlepší řešení, tak se nejprve musíme dozvědět, jak skončí rozprava v parlamentu. Teď, co se týče dvou témat, které jste zde zmínili, tedy především vztah se stávající právní úpravou. Podkladový dokument ke vztahu tohoto nástroje ke zbytku právní úpravy EU obsahuje závěry, které figurují i v návrhu komise. Tedy, že vztah mezi směrnicí o spotřebitelských právech a horizontální legislativou typu směrnice o elektronickém obchodování či směrnice o službách by měl být takový, že tyto nástroje by se měly vzájemně doplňovat. Měl by tedy úplně v rámci svého rozsahu působnosti platit každý tento legislativní nástroj. A pak, když by došlo k situaci, kdyby platila jak směrnice o službách, tak směrnice o právech spotřebitelů či o elektronickém obchodování, tak by se použil text v oblasti informačních požadavků z obou těchto nástrojů. A Pakliže by došlo k určitému konfliktu, tak potom by bylo logickým řešením, že by byla důležitější směrnice o právech spotřebitelů, což je také závěr, ke kterému dospěla rada. Sense, I think uh, the uh, the council work Takže co se vztahu s další legislativou týče, tak v podstatě mám pocit, že se rada dopracovala k uspokojivému výsledku. Komise by byla raději, kdyby platila plná harmonizace i v těch oblastech, kde směrnice o elektrickém hlasování také platí, ale to bohužel nebylo možné. Bohužel opakuje. Za druhé, co se týče finančních služeb, návrh komise měl za cíl, aby finanční služby byly tímto textem dotčeny do míry, kterým byly dotčeny v původní legislativě která je vlastně znovu předkládána touto směrnicí. Jinými slovy, aby se nesnížila úroveň ochrany. Co se týče kapitoly 3, tak eh, finanční <coughs> služby platí pouze na transakce uzavírané mimo obchodní prostory. Chceme-li zajistit ochranu tak se musíme podívat na oblast, která není ošetřována v oblasti spotřebních půjček. Třeba by se to týkalo hypotečních úvěrů, respektive smluv o hypotečních úvěrech uzavřených mimo obchodní prostory. To by bylo pokryto v návrhu komise. Kromě toho v tomto dokumentu se hovoří o pojištění. Cílem návrhu komise bylo vyloučit oblast pojištění, jelikož je částečně dotčena mechanismem ochrany spotřebitelů, především v oblasti životního pojištění. A podle názoru komise je v této oblasti ochrana dostatečná. Ale, jak vysvětlil pan kolega z rady, jednání v radě se dostala do bodu, kdy nebylo možné se dohodnout na tom, že by finanční služby spadaly pod eh, kapitolu 3 a komisi je to velmi líto. Děkuji. Okay, well, thank you. Dobrá, děkuji vám oběma. S ohledem na to, co řekla rada, se táží pana zpravodaje, jestli chce reagovat. Pan Lechner chtěl také vystoupit. Chtěl by ještě někdo z poslanců či poslankyň komentovat přístup rady anebo se vyjádřit k zásadním změnám tohoto návrhu tím, že vlastně by byly zcela vyškrtnuty kapitoly 4 a 5 a že bychom se soustředili pouze na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Andrasi Švábe, chcete prosím reagovat? A potom Kurt Lechner, kolega Manders. Ještě někdo prosím? Dobrá, tak vy tři. Pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že je důležité, eh, abychom řekli, že belgické předsednictví, můj textový návrh eh, na sloučení kapitoly 2 a 3 převzalo a eh, v radě Eh, získalo většinu pro eh, tento návrh. To já vítám eh, a tato těžká právní otázka opravdu byla podrobena spolupráci Rady a parlamentu. Co se týče vyškrtnutí kapitol 4 a 5, tam si myslím, že je nutné říci, že paní kolegyně Gepard a pan kolega Rošfor, kteří tady nejsou, že jsme si řekli, že na závěr teprve rozhodneme, co s tím uděláme uděláme, jak se k tomu postavíme. Důležité je, že v radě eh, došlo ke eh, sjednocení eh, pojmu dodávky podle článku 22 a pojmu rizika podle článku 23. Tam bylo dosaženo schody a vzniká tady otázka, jestli tato schoda by neměla být použita potom pro všechny transakce, protože rada eh, navrhuje eh, to převzít jenom do kapitol 2 a 3. Eh, čili tady by pak vedlo k rozlišení eh, přechodu rizika a mm, eh, dodacích podmínek eh, u obchodování mimo obchodní prostory a jiných způsobů. To tady zatím není, může to vést k problémům, ale my to budeme řešit ve výboru a na úrovni stínových zpravodajů a nakonec se rozhodneme, jak se k tomu postavíme. Jinak si myslím, že je pozitivní, že belgické předsednictví ukázalo, že rada se může shodnout a to je důležitý signál směrem k parlamentu. Děkuji. Já, Ich will das nur... Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Já už jsem k tomu něco říkal. Mně připadá být postoj rady velmi rozumný, jinak to ani nedotáhneme do konce a to už jsem říkal minule. Moje pozměňovací návrhy jdou stejným směrem. Rád bych řekl k těm dokumentům před, něco k těm dokumentům představeným dnes. Jak eh, jsou navzájem slučitelné různé právní texty. Já si myslím, že by bývalo bylo samozře, samozřejmé, abychom si to probrali již při předkládání té směrnice. Já vím, že je to právně složité, ale eh, my přece musíme zjistit, jaký základ tady máme a jaký vztah eh, je mezi tím novým textem a tím, eh, co je v té stávající legislativě. Pokud jde o ty věcné otázky, tak eh, tady nenacházím žádné odůvodnění, žádné zdůvodnění. Pan kolega Šváb právě řekl, jaká je definice eh, dodávky, kdy dochází k přechodu rizika. Já si myslím, že toto je ústřední otázka každé smlouvy eh, a tady nenacházím žádné odůvodnění. To znamená, že my tady vytváříme pravidlo, posíláme ho do světa a nemáme tady dostatečné odůvodnění. Já se tedy ptám, jak to vypadá v jednotlivých zemích, jaké konsekvence to má pan eh, András Šváb potom z části hovořil. Pokud něco takového můžeme sepsat, tak by to bylo dobré, ale pouze eh, tato otázka už by stála za vlastní analýzu a komise nezvládla se k takovýmto otázkám vyjádřit a nutno říci, že takovýchto otázek je tu alespoň 30. My potřebujeme odůvodnění a pro, eh, také to, aby byla provedena analýza. Jiná, analýza jinou cestu si vůbec nemůžu představit. Děkuji. Well, I think Mám pocit, že pan zpravoda říkal něco jiného. Aha, pan Lechner mě teď neposlouchá. Reaguji na to, co jste říkal. Prosím o vaši pozornost. Pokud si vzpomínám, tak na samém začátku proběhla komplexní analýza, kterou jsme si vyžádali od komise, která se týkala převodu rizika ze země do země, takže k tomu máme mnoho údajů. Zdá se, že pan zpravodaj se mnou souhlasí. Myslím, že nepotřebujeme další informace k těmto tématům. Naopak, je potřeba, abychom se rozhodli. Pan Mendes. Thank you, Chair. Very briefly. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Je mi velmi líto, že jsme oslabili tento návrh tím, že jsme čtyřku a pětku vyškrtli, ale je-li to jediná cesta ke zhodě, tak je asi lepší, když se vylepší alespoň menší část než nic. Byl jsem zpravodajem o směrnici k timeshareům, ale vím, že se to provádí na různých úrovních a že následně spotřebitel není chráněn, protože neví, nemá dostatečné informace o tom, jak se v dané zemi provádí tato směrnice, v zemi, kde koupil svůj timeshare. Takže pokud čtyřku a pětku vyškrtneme, tak si myslím, že by bylo dobré, abychom z této směrnice udělali nařízení, protože potom bude opravdu chráněn spotřebitel a toto i navrhoval Monty, takže doufám, že mě všichni poslouchají, kteří mají a že přes Vánoce se nad tím zamyslí. Protože pokud opravdu chceme zlepšit jednotný trh, tak bychom se měli snažit o toto a nikoli pouze hovořit o národních zájmech. Děkuji. Dobrá. Já bych tuto rozpravu uzavřel, protože zdá se, že nikdo jiný již nechce vystoupit. Začneme tedy znova po novém roce. Belgické předsednictví nám sdělilo svou pozici, ale jedná se o první čtení, takže pozice parlamentu bude velmi klíčová. Rádi se dozvíme, jak k ní rada přistupuje a pan Šváb zajisté se zamyslí nad tím, jak posunout věci dále před hlasováním v lednu. Dobrá. Pokud dovolíte, tak bychom teď spustili velmi koncentrovanou práci výboru o aktu o jednotném trhu. Možná víte, kolegové a kolegyně, že jsme se dohodli, že se budeme zabývat tímto aktem velmi podrobně, a to tím, že připravíme tři zprávy, které se zabývají návrhy v každé ze tří kapitol aktu o jednotném trhu. Následně tedy se jedná o zprávu a partnerství na jednotném trhu, o jednotném trhu pro Evropany a jednotném trhu pro podniky a hospodářský růst. Máme tady přítomny dva ze tří zpravodajů. Paní Kalniete má na starosti zprávu a partnerství, pan kolega De Campos má na starosti jednotný trh Pan Bušo je bohužel v Rumunsku, obhajuje svoji doktorantskou dizertaci. Doufá tedy, že po Vánocích už to nebude jenom pan Bušoj, ale také doktor <laughs> Bušoj, takže bude zastoupen na dnešní schůzi. Máme hodinu a tři čtvrtě na diskusi, nemáme tady přítomny všechny stínové zpravodaje. Já bych navrhl, aby každý zpravodaj předložil svou zprávu, aby vystoupili jeden po druhém a tak dostaneme komplexní obrázek o tom, jak vypadá akt o jednotném trhu. A potom dám slovo stínovým zpravodajům, které poprosím, aby také vystoupili. Někteří stínoví zpravodajové se budou vyjadřovat ke všech ke všem třem zprávám. Takže buďme prosím flexibilní, jedná se o první výměnu názoru. Takže pořadě nejprve pan Kalniete, pak pan profesor Korea de Campos, pan Krautsman. Paní Kalniete má diapozitivy ke své prezentaci, které byste měli mít rozdány, takže prosím, zahajte tuto diskusi. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jde hlavně o to, jak tedy přiblížit ten růst občanům a jak spravovat jednotný trh. Mělo by to všechno sloužit růstu, ekonomickému růstu a občanům. Zatím na tabulích nic nevidím. Pokud se podíváme na první folii, na cíle, tak jednu, jedna z otázek, kterou musíme eh, zhodnotit a určit, je to, jaké jsou naše ambice, pokud jde o akt o jednotném trhu. Chceme tady přidat ještě více síly do procesu konsolidace. Chceme to ještě vylepšit? To je otázka, kterou tady pokládám na první folii. Nejprve musíme určit, jaké jsou naše priority, protože mezi těmi 50 návrhy musíme vybrat 12, 10, 12 návrhů, které budou dokončeny jako první a potom musíme pokračovat dál. Za druhé musíme stanovit směr, <clears throat> časový plán pro jednotlivé iniciativy, tak aby to proběhlo do roku 2012. Následně navrhneme ještě další iniciativy, které se budou týkat aktu o jednotném trhu. Jaká další zlepšení je tady možno navrhnout? Podle mého názoru je velmi důležité, abychom rozdělili zprávy podle, do tří pilířů. To znamená zpráva jednotného trhu, občané a podniky. Musíme to e, všechno držet v rámci e, srozumitelného komplexního přístupu musíme si uvědomit, že, aby, že tady ta legislativa, která prochází třemi pilíři, je eh, komplexní. Další folie, prosím. Jaké jsou základní otázky? Musíme posílit eh, roli komise při prosazování aktu o jednotném trhu. Kromě toho se musíme zamyslet nad pobídkami pro eh, transpozici a správnou implementaci mm, pravidel jednotného trhu. To je, jsou velmi důležitá pravidla. A kromě toho se musíme zamyslet nad tím, čem spočívá multilaterální přístup, jaké eh, mohou být podněty pro větší transparentnost. Musíme se snažit o tu evaluaci, která je známá ze směrnice o službách. Dále bychom se mohli zamyslet nad tím, jak zlepšit správní spolupráci, spolupráci administrativy. v rámci informačních systémů o jednotném trhu. Jaké jsou další dodatečné body? Jedna z klíčových otázek eh, konkurenceschopnosti Evropské unie je zlepšení i governance na evropské úrovni, na úrovni Evropské unie. Musíme se zamyslet nad tím, jak bychom mohli vylepšit eh, různé formy alternativního řešení sporů, ty formy, které již existují. Eh, tuto chvíli je tu 1500 podobných případů. Nicméně eh, obyvatel Evropské unie je 500 milionů. To znamená, že, si, že jsme skutečně na začátku. Pokud hovoříme o zdlouhavé implementaci, což je jeden z problémů, tak si, se musíme zamyslet nad tím, jak můžeme více zapojit národní parlamenty, protože i národní parlamenty by měly sehrát svoji roli při implementaci. Členské státy se již zabývají příklady dobré praxe. Snaží se mezi sebou vyměňovat příklady dobré praxe a my bychom je měli vybízet, aby to činili ještě více. Zpráva by měla reflektovat toto zlepšení. Dále musíme navrhnout eh, nějaké referenční hodnoty. Jaký je časový plán pro dosažení těchto hodnot? Já, když jsem se tím začala zabývat, tak jsem zjistila, kolik one-stop shop tady existují, jak je to dvojznačné. Eh, na jedné straně se tu poskytují informace, na druhé straně eh, se tu snažíme eh, prostřednictvím administrativy řešit přeshraniční otázky. My se musíme eh, zamyslet nad tím, jak bychom celou tu situaci eh, kolem těch tzv. one-stop shop mohli konsolidovat. Musíme se zabys- za- podívat na zprávu Montyho, protože on navrhl, že jeden ze způsobů, jak to konsolidovat, jak uh, upevnit, konsolidovat jednotný trh, spočívá v tom, abychom eh, nejprve přemýšleli o nařízeních a teprve potom o směrnicích. Celá řada lidí tady hovoří o těch korelačních tabulkách, nicméně je e, známo, že celá řada členských států je Mm, zdrženlivá, pokud jde o e, poskytování těchto dat. A to, si, to znamená, že bychom právě tady mohli předepisovat e, podepis, e, povinnost předkládat srovnávací tabulky právě v období, v období Wikileaks. Kromě toho se musíme zamyslet nad tím, jak bychom mohli lépe využívat tzv. 28. režim. Já předpokládám, že je tady celá řada podniků, kteří, které o existenci tohoto režimu vůbec nevědí. Proto se ptám, jak bychom to mohli rozšířit na další oblasti vnitřního trhu. Na závěr bych si ještě ráda dovolila vyzdvihnout, že je potřeba zachovat si jednotný přístup vnitřnímu trhu. To musí být náš základní přístup eh, ke všem třem zprávám. Zprávy, které sepisujeme a předkládáme, samozřejmě eh, se opírají o dřívější zprávy, které byly předloženy v rámci výboru pro eh, vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. My jsme analyzovali vnitřní trh z určitého pohledu a já mám radost, že mohu společně se stínovými zpravodaji pracovat na této zprávě, že tedy tvoříme tým společně s dalšími zpravodaji a na závěr mi dovolte, abych připomněla ještě jednu věc, a sice časový plán. Náš e, návrh by měl být předložen 12. ledna a následně 1. E, února bude poprvé předložen, prověřen, potom bude stanovena lhůta pro pozměňovací návrhy 7. Eh, února. 28. Eh, února se bude hlasovat tady ve výběru a doufám, že 3. března eh, budeme hlasovat v plénu a budeme, jak doufám, schopni schválit všechny zprávy. K tomu je samozřejmě potřeba velká disciplína, tvrdá, tvrdošinná práce protože jsou tu další výbory, které mm, k těmto otázkám budou předkládat svoje stanoviska. A je s tím skutečně spojena velká práce, velké množství práce, kterou je potřeba odvést během velmi krátké doby. Nezapomínejte prosím, že během těchto čtyř měsíců budou probíhat i diskuze mezi Evropany a my musíme všechno toto koordinovat a spojit a vtělit to do těch legislativních iniciativ. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát i za to, že jste nám připomenula, že je potřeba k této diskusi přistupovat komplexně. Co se harmonogramu týče, máte pravdu, my jsme si stanovili velmi ambiciozní harmonogram, aby se to střetlo s koncem konzultačního období. A to proto, že rada se setká na úrovni ministrů v březnu a má přijmout akt o jednotném trhu. Se všemi předsedy výboru, kteří se k tomu budou vyjadřovat, diskutuji o harmonogramu. Uvidíme, jak to dopadne. Možná bude potřeba, aby se uspořádalo zvláštní zasedání s hlasováním o 8, po 28. pakliže nedostaneme všechna stanoviska včas. Bude totiž potřeba, aby zpravodajové konsolidovali veškeré texty, které dostanou. výbory, které budou předkládat návrhy, je pošlou a my je potom konsolidujeme do této zprávy. Dobrá. Pan profesor Correa de Campos, kolega ze sekretariátu, právě připravuje seznam řečníků. Předpokládám, že stínoví zpravodajové chtějí vystoupit všichni. Přihlaste se prosím ostatní, kteří chcete vystoupit. Nyní budou hovořit následující kolegové, tedy po stínových zpravodajích. Po zpravodajích máme paní Tun, paní Repo, Tunen, McClarken, Trentefelides, Rule. Já jsem také stínový zpravodaj, takže já také vystoupím. Paní Styler také chce vystoupit. Turnen, paní Turnen první a paní Styler potom. Rozhodněte se, jak chcete. A potom kolegové, kteří nejsou na tomto seznamu stínových zpravodajů a kteří chtějí vystoupit, mohou třeba pan Bělan, pokud chce. Tak, pan profesor Correa de Campos bude hovořit o druhé zprávě, tedy jednotný trh pro Evropany. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, esta proposta é muito importante para todos nós. Děkuji mnohokrát. Toto je důležitý návrh pro nás všechny v Evropě. Vychází ze zprávy autorů Grechena a Montyho a všichni asi víte, že se soustředuji spíše na druhou část sdělení o jednotném trhu aktu o jednotném trhu, tedy těch 21 návrhů. Já jsem jako zpravodaj vycházel ze dvou zásad. Za prvé, je potřeba se uvědomit, že Montyho zpráva hovoří o určité únavě z jednotného trhu. Zdá se, že jsme se nejprve soustředovali na organizaci a až v druhém plánu na práva občanů a spotřebitelů. Zabýváme se spíše nabídkou než poptávkou. Musím zdůraznit, že občané zatím nemají dostatečnou důvěru a tuto důvěru je potřeba se zasloužit. Neobjeví se jenom tak sama o sobě. Důvěra prostě musí být něčím zaslouženým. Není to žádná asociační dohoda, je to v podstatě opravdu unie mezi spotřebiteli a unii. A proto potřebujeme konkrétní hmatatelné kroky, které posunou jednotný trh dále. Je potřeba se postarat o to, aby se jednotného trhu mohli účastnit, účastnit i ti nejzranitelnější spotřebitelé. Máme tady horizontální sociální doložku, která by měla být důležitou součástí všech rozhodnutí o jednotném trhu, protože pouze tak se nebudou dívat lidé na jednotný trh jako na nějaký mechanický nástroj, nebož na něco, co je opravdu propojuje s jednotným trhem. Občan vždy musí být hlavní. Nemůžeme přijímat rozhodnutí o jednotném trhu, aniž bychom vzali v úvahu dopady na životní prostředí, zaměstnanost, hospodářský rozvoj a důvěru občanů, že na jednotném trhu kupují bezpečné a kvalitní výrobky. Za další, existují zde problémy s zapojením všech různých legislativních aktů do aktu o jednotném trhu. Musíme se dívat v oblasti ochrany spotřebitelů, jestli dochází k nějakým překryvům je potřeba zajistit spolupráci dvou rezortů a dvou komisařů, abychom pokryli celou tuto oblast konzistentně, aby tam nebyly žádné překryvy anebo mezery. Ale nikde nesmíme zapomínat, že středobodem celého procesu je občan. Pokud občan nebude mít pocit, že mu jednotný trh přináší něco kvalitního, tak v podstatě nikdy nebude jednotný trh řádně rozvinut. V této oblasti existují určité rezervy, je potřeba na nich pracovat. Teď jak? Jak zabránit tomu, aby naše řešení bylo roztříštěné a neprioritizované? My jsme dostali řadu návrhů, které mají všechny dopady na naše občany. Já jsem se snažil je zanalizovat a připravit určitou tabulku, která se zabývá několika věcmi. Otázka je, jestli legislativní akt je pouze informační povahy. To je první věc, kterou se musíme zabývat. Za druhé, jaký to bude mít dopad na naši budoucí práci. Do jaké míry je opravdu konkrétní pro občany. Do jaké míry občané opravdu cítí, že tato opatření mají na jejich život přímý dopad. Do jaké míry posilují jejich důvěru v jednotný trh. Čtvrtá proměna je, jestli je v souladu s horizontální sociální doložkou. Další proměrná je doba vstupu v platnost, protože v podstatě nic z toho nebude zaváděno v první polovině roku 2011, spíše až koncem roku 2012. Proto je potřeba zajistit, abychom měli konkrétní harmonogram. A pátou proměnou je jednoduchost implementace. To jsou tedy proměny, které se snažím zapracovávat do tabulky a tou tabulkou snad se nám podaří odhalit určité chyby i mezery v tomto návrhu a zároveň vyzdvihnout i pozitivní stránky. Se stínovými zpravodaji jsme pracovali na této analytické tabulce. Snažili jsme se dopracovat ke koncensu. A v neposlední řadě, pane předsedo, potřebujeme se zabývat eh, konkrétností a jednoduchostí provádění. Zní to možná jednoduše, ale je potřeba zajistit, aby i ta opatření, která nejsou jednoduchá, byla zaváděna. Protože často ty jednoduché věci eh, nemají viditelné konkrétní dopady. Otázka tedy je, jestli to je pouze informační legislativa nebo ne. To je první věc, kterou je potřeba vyhodnotit. A nakonec je potřeba být ambiciozní, protože tato práce je pro občany velmi důležitá. Děkuji za dobré nastavení rámce. Já se k tomu vyjádřím i jako stínový zpravodaj. Nyní pan Kreutzmann vystoupí za pana Bušoje. Máte slovo a potom spustíme diskusi se stínovými zpravodaji. Uh, Děkuji. Christian Bušoj se moc omlouvá, že tady dnes nemohl být, jak říkal pan předseda. Jeho zpráva je ale součástí určitého balíčku, kde máme velmi ambiciozní program, tak chtěl, abych já za něj vystoupil. Má určité návrhy ke zlepšení jednotného trhu, tak aby byl využit jeho plný potenciál a aby byl podpořen hospodářský růst v EU. Hospodářský růst je o to důležitější v této těžké hospodářské době a chceme-li růst, musíme mít pořádně nastaven jednotný trh. To je tedy hlavním cílem jeho zprávy. Jeho zpráva se bude soustředovat mimo jiné na sektor služeb, protože sektor služeb má obrovský růstový potenciál a umožní, může nám umožnit vybřednout z hospodářské krize. Zpravodaj se proto domnívá, že je potřeba se zabývat hlavně sektorem služeb. Možná bude potřeba zajistit, aby se dále potíraly nekalé obchodní praktiky v mezipodnikovém styku. Evropská unie potřebuje také digitální jednotný trh. Následně tedy Evropská unie bude více v souladu se zeměmi, které rychleji zavádějí digitální ekonomiku. Pakliže Evropská unie má nižší růst než Spojené státy, tak je to mimo jiné i proto, že jsme zatím plně nevyužili potenciálu informačních technologií. Následně se tedy zpráva bude zabývat i elektronickým obchodováním a službami, protože elektronické obchodování může zásadně navýšit mezistátní obchodní styk. Je potřeba ale vytvořit právní rámec a zrušit eh, rozdíly v národní úpravě, které brání elektronickému obchodování. Je potřeba zvýšit důvěru nikoli jen občanů, ale také podniků v elektronické obchodování, protože oni je občas na radě používají. Navíc je potřeba a zjednodušit vymáhání pohledávek přes hranice, protože to právě se zdá být jednou z velkých překážek elektronickému obchodování. Co se týče elektronických státních služeb, tak ty by měly být provedeny, protože ušetřují náklady občanům, když musí komunikovat s úřady. Je to důležitou složkou naší konkurenceschopnosti a právě proto se zpravodaj domnívá, že vzájemné uznávání elektronických identifikačních dokladů a revize směrnice o elektronických podpisech jsou nesmírně důležité. Další prioritou, kterou zpráva zmíní, je podpora inovační činnosti podniků. Jednotný trh by měl být ve prospěch všech podniků, ale měli bychom se soustředovat na malé a střední podniky, protože právě malé a střední podniky čelí větším problémům, když se snaží využít plného potenciálu jednotného trhu. Malé a střední podniky jsou hnací silou hospodářského růstu EU a navíc poskytují i velkou část pracovních míst. Existují určité problémy s jejich expanzí a inovací, a to hlavně problémy financování. Administrativní zátěž negativně ovlivňuje jejich dynamiku. Je potřeba se zabývat problémy malých a středních podniků získat finance na kapitálovém trhu a komise to zcela správně zdůrazňuje. Navíc říká, že je potřeba přijmout opatření vedoucí k posílení viditelnosti eh, malých a středních podniků na finančních trzích. Je potřeba, aby malé a střední podniky řádně znaly potenciál jednotného trhu i finanční nástroje, které jsou k dispozici, které jim poskytuje především Evropská unie. Je potřeba posílit inovační činnost malých a středních podniků. Bude potřeba vytvořit rámec, který by jim umožnil lépe vstupovat do výzkumných projektů. Inovaci je potřeba podporovat nejenom u malých a středních podniků, ale je u všech podniků. A právě proto zpravodaj vítá návrh komise zapojit do tohoto financování soukromý sektor a zároveň také použít evropské financování tak, aby se zlepšil rating těchto malých a středních podniků a pak získali více financí. Je potřeba zároveň zajistit, aby vytvářené podmínky, všechny vytvářené podmínky byly vhodné pro malé a střední podniky. Spravodaj proto podporuje vytváření regulačního rámce proto, aby rizikový kapitál mohl investovat ve všech státech, protože ten je důležitým zdrojem financování pro nové inovativní podniky. Evropská unie se nebude moci soustředit na inovační sektory, pakliže nezajistí, že jednotný trh bude dostupný i pro rizikový kapitál. Přeshraniční otázky, ty jsou důležité i v oblasti zadávání veřejných zakázek. Je potřeba zajistit eh, větší účast malých a středních podniků. Zpravodaj se domnívá, že zároveň je potřeba se věnovat externí dimenzi zadávání veřejných zakázek, především přístupu eh, malých a středních firm na trhy veřejných zakázek v zahraničí. Pakliže chceme zachovat konkurenceschopnost, musíme být otevření a musíme se více soustředovat na zásadu reciprocity. Evropská unie má zásadní tržní moc a měla by ji využít k ochraně zájmu evropských podniků. V neposlední řadě jsou také důležitá fiskální opatření. To je otázka, kterou se budeme muset zabývat koordinace fiskální politiky a zavádění a společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob je poměrně dobrý nápad, protože výhodou by bylo, že se navýší transparentnost a že bude a moc, budeme moci lépe srovnávat tyto daně mezi jednotlivými členskými státy. To však ale není jedinou překážkou, které čelí podniky při přeshraniční činnosti. Spravodaj by rád v této oblasti požádal ostatní skupiny o názor. Podporujeme také vytváření nové strategie k DPH, která by adoptovala rámec DPH na novou ekonomickou realitu ve prospěch konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Je potřeba hlavně se věnovat eh, informační povinnosti, a výkaznictví, které klade příliš velké zátěže na malé a střední podniky. To jsou tedy priority, které identifikoval Christian Bušoj, bude ale ochoten s vámi o nich diskutovat, bude se těšit na vaše podněty. Příští týden zorganizuje schůzi stínových zpravodajů a tam právě si budete moci vyměnit názory. Děkuji. Uh, Děkuji, že jste zastoupil Kristiana Bušoje. Vystoupení bylo jasné a k věci. Dobrá, výměnu názoru, máme na to dost času. Takže koho mám na seznamu řečníků? Začneme s paní Tun, potom pan Repo, potom, nevím, jestli paní Tornon nebo Paní Rule chtějí vystoupit jako první, je vám to jedno, dobře, tak paní Turinen jako první, paní McClarken, pan Trantifilides, potom paní Rule, paní Style a vystoupím i já jako stínový zpravodaj. Takže začněme, paní Tun. Děkuji mnohokrát, Malcolme. Zaprvé chci říci, že bychom měli být rádi, že takovýto dokument, jako je akt o jednotném trhu, vůbec máme. A všechny tyto zprávy. Souhlasím plně se Sandrou Kalněte, že je k tomu potřeba přistupovat holisticky, že musíme spolupracovat, že to jsou sice tři zprávy, ale k jednomu dokumentu a tak to je potřeba k tomu přistupovat. Prostě je to jedna strategie k jednomu dokumentu, takže naše, naše spolupráce bude velice důležitá. Řada z vás hovoří o určité únavě z jednotného trhu. A upřímně řečeno, mně to není úplně jasné. Já mám naopak pocit, že vnitřní trh ještě pořádně nezačal fungovat. Takže ne únava, je to spíše jak se rozběh Komisař Barnier se do toho velmi angažuje, dynamicky angažuje a následně posilujeme jednotný trh. A v tuto chvíli je potřeba chytit šance za pačesy a posunout jednotný trh dále. Já bych tedy nehovořila o únavě. To je první věc, kterou jsem chtěla zmínit. Budu stínovým zpravodajem ke druhé zprávě o aktu o jednotném trhu. A chci říci, že pokud se vnitřní trh nebude rozvíjet tak rychle, jako chceme, a doufám, že bude, poté, co přijmeme a vylepšíme plány pana komisaře Barnie, tak bude potřeba, aby se do toho zapojili občané a všichni aktéři, kteří fungují na jednotném vnitřním trhu. Co se občanů týče, tak jak už jsem v našem výboru říkala, chybí jim informace. A upřímně řečeno, trošku mě to chybělo i v aktu o jednotném trhu. Je potřeba zlepšit přístup občanů k informacím. Je potřeba posílit důvěru spotřebitelů, že je budou schopni získat. Rozvoj internetových služeb se v podstatě v tomto dokumentu téměř vůbec nezmiňuje a připadne mě to škoda. Hovoříme o službách ve veřejném zájmu, hovoříme o rozvoji infrastruktury, dopravní infrastruktury a tak dále, ale vůbec nezmiňujeme lépe fungu- lepší fungování internetu. Ale ne, je to tam, je tam širokopásmový internet. To máte pravdu, ale není to tam moc rozváděno. Já bych to daleko více vypíchla. Je potřeba podpořit občany a dávat jim lepší informace. Když hovoříme o nízké přeshraniční obchodní činnosti v oblasti obchodu i služeb, tak je potřeba říci, že hodně lidí nemá představu, jak se to dá využít. Naraží pouze na překážky. Takže v části, kterou budu komentovat já, chci říci, že bychom se měli více soustředit právě na tyto aspekty. Souhlasím s předřečníky v tom, že je velmi důležité, aby Evropský trh byl založen na tržních silách a že občané také mají zájem o to, aby zboží a služby se pořizovaly za co nejnižší cenu. Což se vyžaduje organizační i jinou podporu, inovace, konkurence, přeshraničních kontaktu a obecně otevřenost. Jsem velice ráda, že dojde k revizi aktu o jednotném trhu za rok, což navrhl komisař Michel Barnier, a že následně uvidíme, jaké má naše práce výsledky. Měli bychom tedy k tomu přistupovat tak, jak říkal pan Barnier, že akt o jednotném trhu není žádná Bible. V tomto dokumentu na tomto dokumentu budeme pracovat, musíme si uvědomit, že nebude fungovat provždy, že je to dokument dynamický, který se dá dále vylepšovat na základě konzultací s občany. Já mám pocit, že proces konzultace organizovaný Evropskou komisí není dostatečný. Podle mého názoru vůbec není dostatečný, je potřeba udělat daleko více. Což je také výzva pro poslance a poslankyně Evropského parlamentu. Měli bychom informovat občany, komunikovat s nimi a podporovat je v tom, aby se zabývali těmito oblastmi více dohloubky. Takže stojí před námi řada práce. A je to součástí zastupování našich voličů. Děkuji. Děkuji, paní Tun. A Nyní pan Repo. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom několik obecných připomínek. Paní Kalněte eh, velmi dobře vyjádřila, eh, jak důležitá je eh, ta třetí součást. My bychom v žádném případě neměli Eh, brát na lehkou váhu eh, lepší zprávu eh, a administrativu. A bylo tady také řečeno, že fungující dialog a fungující partnerství a fungující hodnocení jsou tím, co právě zajistí realizaci Eh, správného řízení. Eh, já si dělám starosti jenom s tím, že eh, tady máme různé rychlosti implementace v různých zemích a že jsou zde také roz, že jsou zde rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Mm, bylo zde uvedeno několik věcí, které eh, v některých eh, členských zemích jsou lépe zvládnuty eh, nežli v jiných. Jestliže se podíváme na pravidla, práva a povinnosti, tam ty musí být stejné pro všechny občany i všechny podniky v Evropské unii. Pan Korea de Campos zdůraznil práva běžných občanů a mm, konkrétní opatření. A je důležité, abychom eh, také šířili, aby každý dostal informace ve svém eh, mateřském jazyce a to si vyžádá určité zdroje, například eh, v rámci informování či poradenství pro, pro spotřebitele. Pan Bušoj na to také upozornil a já eh, nyní čekám eh, na další schůzku stínových zpravodajů. Děkuji, paní Turner, prosím. Thank you. Um... Děkuji. Já budu stínovou zpravodajkou za zelené u zprávy jednotný trh pro Evropany a ráda bych se proto k tomu krátce vyjádřila během této první výměny názorů. už bylo zmíněno, že je důležité, aby lidé znali potenciální výhody jednotného trhu, aby je nejenom znali, ale aby je také cítili ve svém každodenním životě. V tomto tedy máme společný cíl. V této kapitole nacházím několik zajímavých bodů, například doporučení 26 týkající se společné evropské a dopravní sítě, ta by byla důležitá, pakliže chceme snížit počet eh, krát, eh, letu na krátkou vzdálenost, tak je potřeba proto vystavět rychlou železniční síť. A také 27. se týká energetické infrastruktury, což je zase nezbytným předpokladem cenové výhodnosti alternativních energetických zdrojů, které budou muset být schopny se s tradičními zdroji konkurovat i cenou. 29 30 to je také důležité vyrovnání trhu a sociálních práv. Po soudní kauze Lavel a dalších o tom probíhala diskuse a mám pocit, že pan Barnier je tady v tomto naším spojencem. Pokud vím, tak on opravdu chce dosáhnout této rovnováhy. Ta bude důležitá i pro nás. Pokud totiž konkurence bude pouze konkurencí mezi úrovní platu a pracovních podmínek, tak v takovéto konkurenci musíme prohrát. A občané přestanou podporovat Evropskou unii. Takže pro mě toto je velmi důležitá oblast. Teď pár slov k první kapitole. Jednotný trh pro podniky. Pascal bude stínovým zpravodajem. Heidi Rille, pokud vím, tak se k tomu také vyjádří, protože Pascal tady dnes není. Tady chci zdůraznit dvě věci a pochválit komisi za návrhy 10 a 11 týkající se ekologické stopy energetické účinnosti, protože toto také bude důležitým faktorem konkurenceschopnosti v, minul- v budoucnosti. Dá se totiž opravdu ušetřit spousta peněz. Když hovoříme o konkurenci s dalšími regiony i o interní konkurenci, tak v podstatě v této oblasti se dá ušetřit hodně zdrojů a pomoci životnímu prostředí, pakliže náš systém produkce projde ekologickou revolucí. Pan Kreutzmann zmínil další důležitou věc za pana Bušoje, která se týkala inovace. Mám pocit, že co se týče inovace, tak tam nejsme dostatečně silní a že prostě není možné zachovat pouze tradiční evropská prom. Že chceme-li vybudovat silnou ekonomiku, musíme se soustředit na inovaci. A zdá se mně, že tady neexistují dostatečně kvalitní podněty minimálně snaha definovat, kde bychom mohli být jedničkou ve světě, jak můžeme podpořit vědu a výzkum. To jsou věci, které by se daly do tohoto návrhu doplnit. Euroobligace a konsolidovaný společný základ daně, to je také dobrý nápad. A tím bych tady skončila, budu se těšit na další práci a možná jako úplně poslední zmíním, že Dánsko bude v roce, v roce 2012 tomuto předsedat, bude předsedat EU, eh, než tedy by byla ve vládě naše strana, ale všichni v Dánsku jsou připraveni, ať už bude ve vládě kdokoliv, pracovat na této otázce. Takže musím říci, že dánská společnost tomu věnuje velikou pozornost, což je snad dobře. Thank you very much indeed for your enthusiastic um, response and uh... Děkujeme za velmi nadšenou reakci. Já s vámi souhlasím, pokud jde o ty závazky danského předsednictví, protože já už jsem měl mnoho návštěv danských ministrů eh, při přípravě toho předsednictví a musím říct, že je to velmi optimistické. Nyní paní Meklar, prosím. Děkuji a děkuji všem zpravodajům za jejich příspěvky. Já souhlasím s tím, že vnitřní trh je možná nejdůležitější věc, pokud jde o Evropskou unii. Alespoň já to tak vidím a myslím si, že bychom tady měli přinést nějaké výsledky Evropské unii a abychom tak mohli učinit, potřebujeme plnou implementaci legislativy v oblasti vnitřního trhu, tak abychom mohli uh, přinést občanům výhody eh, hospodářského růstu a vnitřního trhu. Eh, základní věcí bude eh, zájemné hodnocení, ale členské státy to přivítat, musíme se na to podívat, ale zároveň musíme Eh, tedy monitorovat a musíme poslouchat, musíme reagovat. To znamená, že musíme zapojit všechny zúčastněné strany a pro mě je klíčové, abychom eh, dbali na to, aby byly zapojeny do všech diskuzí o vnitřním trhu. Kromě toho musíme odstranit veškeré přes překážky, které stojí v cestě naplnění a mm, uskutečnění plného vnitřního trhu. Paní Tornen to již zmínila že my potřebujeme širokopásmový internet eh, zavést všude. To je absolutní priorita Evropské unie a kromě toho potřebujeme tedy eh, podpořit celou tu digitální agendu. Děkuji, děkuji paní McMakrin a eh, já se tedy později přihlásím, protože jsem také stínovým zpravodajem, ale nyní se podíváme na další řečníky. Paní Ruda, paní Styler, paní Vanio a a potom já si tedy dovolím přednést několik závěrečných poznámek a několik komentářů. Takže nejprve paní Role. I já jsem stínová zpravodajka, ale eh, pro třetí část, pro uh, otázku governance. Já už se těším na spolupráci s paní Kaniete. Myslím si, že naše spolupráce bude dobrá, protože vaše priority, stanovení vašich priorit uh, je správné, já to mohu podepsat. Uh, Nicméně mi dovolte, abych doplnila ještě pár bodů, které jsou pro mě velmi důležité. Za prvé je to otázka rozšíření. I já si myslím, že to je velmi důležité. Eh, já to také E, zdůrazňuji, nicméně zkušenosti ze členských států ukazují, že tady je určitá zdrženlivost, že členské státy nespolupracují tak, jak by měly, že tady existují určité obavy a proto se podle mého názoru nesmíme omezit na to, že budeme říkat, že to e, rozšíříme. Musíme se podívat na to, kde jsou překážky, jak můžeme ty překážky odstranit a jak můžeme vytvořit důvěru, tak aby tady e, existovala vzájemná spolupráce a aby to z toho všichni měli nějaký užitek. To by byl velmi důležitý krok směrem vpřed. Kromě toho nesmíme vytvářet žádné další překážky a moje zkušenosti s, tou vzájemnou hodnot, s tím vzájemným hodnocením, s tím procesem screeningu, pokud jde o směrnici o službách, jsou různé. Jsou to ti členské státy, které eh, Mhm, to přetáhli při té aplikaci, to znamená, že vytvořili větší administrativu. E, jsou e, tu vytvořeny věci, které dokonce nejsou relevantní pro vnitřní trh, což vytváří zbytečnou práci. A to si myslím, že bychom měli odstranit. Podle mého názoru jsou to právě ty věci, na které bychom si měli dát pozor. Měli bychom tady vytvořit nástroje pro větší přijatelnost, akceptaci a pro větší důvěru. Konzultace. Myslím si, že před tou legislativou samozřejmě musí přijít eh, konzultace a máme šanci, jedinečnou šanci, protože poprvé můžeme prostřednictvím toho aktu o vnitřním trhu zjistit, jak ty konzultace fungují, jestli ty konzultace skutečně jsou takovým hodným nástrojem, jestli jsou eh, koncipovány tak, aby měly eh, efekt. Já osobně s tím mám problémy a tady navazuji na to, co řekla paní Turnen. Já si skutečně myslím, že celá řada konzultací je pouze formální, že eh, prochází, probíhají pouze pro forma Eh, často jsou do nich zahrnuty sugestivní otázky, často jsou to problémy s překladem do různých jazyků a podle mého názoru je to tak, že i to hodnocení má určité rezervy. To znamená, že pro transparentnost by bylo velmi důležité, abychom my jako parlament dostali hodnocení, které pro nás bude srozumitelné a které nám napoví, jestli ta konzultace přinesla výsledek, který jsme si představovali, anebo jestli tady bylo něco sugerováno. To znamená, že podle mého názoru bychom se tady měli snažit o větší transparentnost a že také tady můžeme ještě něco zlepšit. Nyní mi dovolte, abych něco řekla o alternativních způsobech uh, řešení sporu v oblasti financí tak jak to navrhuje pan komisař Barny. Já si myslím, že i tady bychom měli vytvořit vztah mezi eh, tedy eh, kolektivní náhradou škody a těmi ostatními záležitostmi v parlamentu, ne pouze v našem výboru, ale v parlamentu jsme eh, vytvořili vyšetřovací komisi k Equitable Life a ukázalo se, že dosavadní alternativy pro řešení sporů ve finanční oblasti nejsou dostatečné a že potřebujeme více takových nástrojů, tak abychom mohli vytvořit důvěru a e, to je další podnět e, k zamyšlení a další věc, které bychom se do budoucna měli věnovat. Já velmi vítám to, co nám tady řekla paní Kalniete, pokud jde o kancelizaci těch one Já si myslím, že tady jsme Eh, zažili eh, to, že takřka ve všech oblastech jsou eh, hm, tyto instituci, instituty podporovány, ale já mám trošku pocit, že tady vytváříme druhou rovinu nebo strukturu administrativní a měli bychom se zaměřit na to, jestli je to skutečně nutné. Pokud jde o to téma infringement, já si myslím, že i tady bychom se měli snažit o větší transparentnost a e, také o to, aby byly zkráceny časové postupy, termíny v rámci toho e, postupu. Rád bych, ráda bych řekla ještě něco k té části, kterou zpracovává pan Pascal. Veřejné zakázky. To je podle mého názoru velmi důležité. Skutečně bychom se měli vážně zamyslet nad tím, jak můžeme eh, posílit malé a střední podniky v oblasti veřejných zakázek, jak můžeme rozšířit jejich možnosti. Zelená kniha o e-procurementu mně připadá eh, zásadní. Musíme zlepšit eh, šance malých a středních podniků. musíme jim umožnit, aby nějak těžili z té oblasti veřejných zakázek. Ráda bych ještě vytvořila vztah mezi veřejnými zakázkami a e, inovacemi. Rámcové programy v rámci výzkumu e, jsou šancí, jak malým a středním podnikům umožnit větší mm, užitek, jak jim přinést větší užitek z e, těch inovací. A poslední bod, a tady nejsem příliš nadšená z návrhu pana Barniera, podle mého názoru je to velmi špatný příklad špatné konzultace. Je to otázka koncesí pro služby, to znamená koncese pro služby, tady eh, se něco navrhuje a přitom ještě nebyla dokončena konzultace a nebyly eh, vyhodnoceny výsledky té konzultace a musím říci, že takřka všechny zúčastněné strany se k tomu vyslovili, vyslovili negativně. Já neznám takřka žádné eh, pozitivní stanovisko k tomu projektu. To znamená, že je to problematické, protože se tady podrývá důvěra. Když už zahájíme nějakou konzultaci, tak bychom měli vyčkat jejího konce a správně ji vyhodnotit dříve, než se pustíme do dalšího kroku. To to znamená, že před, budeme předkládat nějaký návrh. Děkuji. Děkuji, musím říci, že plně souhlasím s tím, jak zdůrazňujete zadávání veřejných zakázek. Musíme využívat vaše zkušenosti, já se k tomu sám za chvíli vrátím. Dobrá, paní Styler, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také všem zpravodajům a ostatním, kteří přispěli do této diskuse. Pokud dovolíte, začnu s první prezentací. Paní Kalniete hovořila o holistickém přístupu. Zmiňovala jste také potřebu zapojit do tohoto procesu národní parlamenty. To je také důležité. Chtěla jsem jenom říci, že u nás Parlament ve Westminsteru se zabýval v příslušném výboru důchody. A to tady není zmíněno. Já jsem jim právě říkala, že oni by se měli zabývat i našimi návrhy v oblasti aktu pro jednotný trh. Teď, co se týče 28. režimu, tak musím říct, že moc nevím, o co se jedná. Možná ostatní jsou ve stejné pozici, takže by bylo dobré to vyjasnit. Hovoří se také o výběru mezi směrnicí a nařízením. To je potřeba dále diskutovat. Paní Tun říkala, že sociální dimenze celého tohoto širokého programu je také důležitá, Málo lidí třeba hovořilo o vzájemném uznávání kvalifikací a my jsme ve výboru měli právě k tomuto slyšení. Nebo třeba té karty mobility mládeže. Prostě o tom je potřeba nejenom mluvit. Ostatně říkali, že občané prostě se musí být schopni identifikovat s celým tímto programem. Já vím, že probíhá do 20. února konzultace, tak možná alespoň na svých internetových stránkách bychom to mohli publikovat a zavolat třeba do místních novin, aby lidé věděli, že probíhá tato konzultace a vyjádřili se. Možná i tímto způsobem by se dala šířeji otevřít tato diskuse. My ve Skotsku máme kancelář Evropského parlamentu a já už jsem komunikovala s osobou, která je za tuto kancelář odpovědná v tom smyslu, že by bylo potřeba opravdu rozšířit co nejvíce tuto konzultaci k tomuto dokumentu. Přístup k informacím je nezbytným předpokladem. Někteří hovořili o inovaci, o průmyslovém programu a podobně. Já mám občas pocit, že i jiné výbory hovoří o těchto programech a že se pořád o tom hovoří, ale pořád se nám nedaří dívat se na to holisticky. Možná bude potřeba, aby se toho někdo ujmul. Třeba náš předseda. Třeba by se dalo užeji spolupracovat s ostatními výbory, protože vím, že třeba kolegové z výboru pro průmysl se zabývají inovací, průmyslovou politikou a všemi těmito otázkami a možná bychom se o tom měli bavit společně a posílilo by to i pozici nás jako Evropského parlamentu. A nakonec, digitální program je také důležitý. Elektronické obchodování, širokopásmový, rychlý internet. O tom hovořila i paní McClarkin. To platí pro všechny evropské občany, ať už žijí kdekoliv. My ve Skotsku máme spoustu malých obchodů, eh, pardon, ostrovů a velmi široký venkov, třeba ostrov Bara, kde prostě se zdá, že eh, s každým přílivem a odlivem přestane fungovat rychlo, <laughs> rychlý internet a to je potřeba řešit. Je potřeba, aby opravdu všichni byli připojeni na rychlý internet, aby tento program platil pro všechny, protože to bude mít potom dobrý dopad i na obchodní výměnu v rámci jednotného trhu. My jsme říkali, když jsme se o tomto bavili poprvé, že ten růstový potenciál je obrovský. Evropská unie je v tuto chvíli asi v nejhorší hospodářské krizi, kterou jsme zažili. Já vím, že před námi stojí spousta výzev, ale je potřeba, aby se někdo pořádně ujal této agendy. Děkuji. Já také děkuji a děkuji také za příklad z toho ostrova. Já jsem slyšel tedy, že slaná voda lépe vede eh, elektřinu než sladká, ale zjevně to nefunguje pro internet. Bon. Euh, bonjour à tous, excusez-moi d'être arrivé un petit peu en retard, mais j'avais du travail à faire. Eh, děkuji, já se omlouvám, že jsem přišla dnes o něco později. Eh, já jsem tedy neslyšela, co říkal pan eh, Bušoj eh, nebo jeho zástupce. Určitě mm, budeme samozřejmě eh, na tom spolupracovat, to není problém. Ten akt o jednotném trhu má tři součásti, které jsou vzájemně propojeny a já myslím, že musíme spolupracovat s ostatními výbory v tématech, jako jsou inovace, průmysl, zaměstnanost a tak dále. Já si myslím, myslím, že je velmi důležité, abychom opravdu postupovali společně na mnoha místech. Já bych ráda poděkovala komisi eh, za její objektivní přístup. Eh, vidíme, že konečně tady máme text, na kterém eh, můžeme opravdu spolupracovat všechny tři instituce. Je to velmi ambiciozní text je dobré nastavit si laťku velmi vysoko a e, víme, že mm, i když se nám třeba všechno nepodaří e, dotáhnout do konce během tohoto legislativního období, takže e, alespoň uděláme velký kus práce. Co se týče podpory malých a středních podniků, to si myslím, že je velmi důležité, protože jednotný vnitřní trh byl doposud posud myšlený spíše pro obchodní výměnu a pro velké podniky. A malé a střední podniky které jsou občanům nejblíže, spotřebitelům nejblíže, eh, ty eh, vlastně měly eh, spíše nevýhody nežli výhody. A proto mám radost z těchto ustanovení, mám radost z, těchto, z té harmonizace, ze sjednocení fiskálních pravidel. Doufám, že komisaři Barnierovi se podaří přesvědčit radu, protože si myslím, že například i evropský patent je velmi důležitý eh, pro eh, evropský výzkum. Mluvilo se tady i o rámcovém programu a na ten se také musíme zaměřit, protože je důležité, aby i mimo jiné i evropský patent byl konečně zaveden. Co se týče podniků, tam je velmi důležité eh, respektovat také práva zaměstnanců, práva občanů, to se zase týká podniků. Eh, musíme tady poukázat na práva zaměstnanců, kteří se stěhují z jedné země do druhé eh, a musí si sebou nést vlastně svá práva a své nároky, například nárok na penzi. Pak je tady téma kvalifikací. Víte, že se pomýšlí na přepracování směrnice z roku 2005, která už nestačí, nevyhovuje e, nynějšímu trhu. Pak je tady důležitá mobilita v rámci jednotného trhu. Musíme se mm, vzájemně od sebe učit a e, i v této oblasti tedy máme před sebou velký kus práce společně s komisí a radou. E, dále Eh, jsme čekali na jednu věc velmi dlouho a sice na sociální tržní hospodářství. Eh, patří sem eh, propojování sítí v sociální oblasti a Jedná se také o spolupráci se středního stavu v jednotlivých zemích. Jsem ráda, že i na toto se zaměřujeme. Eh, určitě eh, bude zapotřebí ještě eh, dále diskutovat, zejména o tématu inovací. Paní Rille a paní Turinen mluvili o zeleném růstu, o veřejných zakázkách a mm, plně souhlasím s tím, co říkala paní Rille. Eh, na tom už jsme společně zapracovali a je nutné, aby sociální a ekologická kritéria se eh, tady objevila také, abychom vytvořili eh, rostoucí trhy, dynamické trhy, abychom vytvářeli pracovní místa. Současně nesouhlasím tak docela, protože včera jsem byla na kolokviu o evropské dopravě, Francie a Německo eh, mají poněkud váhavý postoj a ostatní země naopak se do té diskuse eh, o obnově a vylepšování mm, eh, dopravy a, a poskytování služeb v jednotlivých zemích. E, ve Francii e, funguje třeba dobře e, partnerství veřejného soukromého sektoru, v jiných zemích nefunguje tak docela dobře, na ty se musíme více zaměřit. Samozřejmě toto není text, který by šel nesprávným směrem a já si myslím, že pokud máme mít takovýto text, tak až po eh, konzultacích a analýzách, tak abychom eh, skutečně požadavky občanů, podniků i eh, místní samozprávy, abychom ke všem těmto zájmům mohli přihlížet. Myslím si, že bychom měli jít ještě o krok dále. Ehm, ve věcech, které jsou důležité pro podniky v souvislosti s růstem. Eh, musíme eh, bojovat proti eh, paděla, padělání výrobků, proti uvádění padělaných výrobků na trh, ale také v oblasti internetu. Tam máme všichni před sebou stejný problém a musíme hledat jeho řešení. Ehm, ještě jedna věc ehm, je pro mě zajímavá tomto textu, ale také, myslím, nezachází dostatečně daleko a sice je to transparentnost bankovních poplatků. Je dobré, že o tomto tématu se již diskutuje. Je to také téma důležité pro podniky, zejména pro malé podniky. Pokud mluvíme o seberegulaci bank, tak víme přesně, co to znamená. Já tento pojem považuji za nebezpečný a to nejen pro občany, Eh, klienty bank, ale také pro střední stav, který eh, velmi často je obětí eh, přehnaných bankovních poplatků. Já chci být stručná, přestože toho mám na srdci ještě mnohem více. Je mi líto, a říkám to už dlouho, a komisař Barně o tom také ví, že Eh, máme eh, k, ke službám ve veřejném zájmu eh, v plánu pouze sdělení a žádný zásadnější text o službách ve veřejném ekonomickém zájmu, protože na jednotném vnitřním trhu fungují velké podniky, malé a střední podniky, občané, spotřebitelé, ale také Eh, právě eh, služby ve veřejném zájmu a ve veřejném ekonomickém zájmu. A já si myslím, že pokud máme mít harmonický a dynamický trh, eh, tak je důležité, aby byl vyvážený a aby mohl konkurovat Číně a Brazílii. Potřebujeme jasná pravidla ve všech 27 státech, právě proto, abychom vytvořili potřebnou dynamiku. To si myslím, že je velmi důležité a um, v této souvislosti chybí určité úpravy v tomto textu. Eh, samozřejmě eh, nic není dokonalé, všechno se může neustále zlepšovat a každopádně si myslím, že jsme schopni ve spolupráci s komisí odvést eh, dobrou práci. Je důležité, aby spolupracovaly i naše výbory, i TRE a EMPL například. Také nesmíme zapomínat na postavení žen, žen v rámci jednotného trhu. Eh, výbor pro eh, obchod samozřejmě mm, všechny tyto zainteresované výbory musí spolupracovat tak, abychom v rámci tohoto legislativního období eh, mohli znovu dosáhnout vytvoření důvěry. Děkuji. Díky Bernadette za velmi zajímavé připomínky. Chce ještě někdo přispět? Druhé kolo ještě neprobíhá, možná pan Kreutzmann, ten ještě nevstoupil do této diskuse a já také čekám, až dojde na mě. Tak pane Kreutzmane. Děkuji, pane předsedo. Hm, co by stínový zpravodaj bych rád přednesl několik komentářů eh, k celému komplexu otázek. Již bylo řečeno, že pro spotřebitele je vytvoření fungujícího vnitřního trhu obrovský pokrok, obrovský úspěch. Zas a znova se zdůrazňuje, že bychom neměli mít na mysli pouze, na, pouze podniky, ale i spotřebitele. Můžeme vytvořit hospodářskou soutěž, to je vždycky dobré, protože v rámci hospodářské soutěže jsou ceny vždycky výhodnější než v rámci monopolu. V Německu nemáme mon, mo, monopoly, ale Eh, přesto zjistíme například v pátek nebo odpoledne, že se zdvihnou eh, ceny benzínu. To znamená, že eh, tady dochází ke domluvě, k domluvě, že tedy existují podniky, které se protiví pravidlům volné hospodářské soutěže. <clears throat> Musíme se zaměřit na užitek pro spotřebitele i například pokud jde o digitální dividendu. Třetí věc, pro občany je důležité vzájemné uznávání profesní kvalifikace. Já si myslím, že vnitřní trh bychom tady tímto způsobem mohli přiblížit občanům. Pokud si spotřebitelé občané uvědomí, eh, jak může taková mobilita vidě- vypadat, já jsem to například viděl eh, včera v televizi. Čeští lékaři, kteří si vydělávají tisíc euro, eh, jdou do, v zástupech do Německa, protože tam si mohou vydělat mnohokrát více. To je vnitřní trh. Tak toho musíme představovat občanům. A v této souvislosti je velmi důležité vzájemné uznávání kvalifikací. Proto by bylo dobré, kdybychom vytvořili evropský pracovní pas. To by bylo velmi vítané, protože kvalifikace je doložitelná u určitých povolání a proto bychom Mm, mohli lidem, kteří si hledají práci v jiné zemi, ušetřit velmi složité administrativní postupy. Chceme tedy vytvořit evropskou dimenzi, lepší koordinaci v rámci celní oblasti, chceme zajistit bezpečnost výrobků. To všechno má mnoho výhod. Lepší ochranu spotřebitelů, lepší výrobky a kromě toho vytvoření férové soutěže pro výrobce za jasně daných podmínek. Já eh, toto téma budu zas a znova zdůrazňovat. Kontrola trhu, dohled, tržní dohled. Když se nad tím zamyslíme, když o tom diskutujeme, tak zjistíme eh, vždycky to samé. Na evropský trh se dostávají hračky, které neodpovídají našim představám a když diskutujeme o tom, eh, kde jsou slabá místa, tak eh, zjišťujeme, že čínské výrobky se dostávají do Evropské unie přes Rotterdam. A pokud se nám nepodaří vytvořit eh, nebo přijmout, přijmout společně odpovědnost i v rámci Frontexu, mm, členské státy jsou velmi solidární se státy, které tedy řeší problémy s utečenci v rámci Frontexu. Tady ta solidarita funguje a my bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nebudeme podporovat solidaritu i v rámci tržního dohledu. Protože pokud se zeptám mm, a komise, komise neustále říká, že je to věcí členských států a my víme, jak e, různě e, členské státy řeší tržní dohled, tak si myslím, že je to věc, kterou bych se, bychom se měli zabývat. Některé věci považuji nebo eh, hodnotím kriticky. Hromadné žaloby. To už, to, to už tu zaznělo. Pokud o něčem takovém v Evropě diskutujeme, tak bychom měli být velmi obezřetní na jedné straně jsou tu zájmy spotřebitelů. Spotřebitelé mají mít možnost prosadit své práva, ale zároveň bych varoval před tím, abychom tady v Evropě zaváděli americký systém, protože by to neprospělo ani spotřebitelům, ani podnikům. Ale skutečně máte pravdu, že tady máme určité rezervy, musíme eh, mnoho věcí vylepšit, musíme rozhodně jednat a musíme o tom diskutovat. Seznam opatření není úplný, například e, tady postrádám e, záměr odstranit roamingové poplatky do roku 2015. Diskuze je velmi zajímavá, ten časový e, rámec je sice těsný, nicméně doufám, že to zvládneme a Mm, také bych se rád vyjádřil k tomu, co říkala paní Styler. Měli bychom se lépe e, sladit s dalšími výbory, tak abychom se nepřekrývali, abychom nedělali dvojí práci. Nicméně i v tomto případě musíme dbát na to, abychom při spolupráci s jinými výbory vnášeli do té diskuze aspekty vnitřního trhu. Děkuji. Děkuji, pane Kreutzmane. Teď jsem možná na řadě já. Chtěl bych tedy vystoupit jednak jako předseda a druhá jako stínový zpravodaj pro zprávu pana De Campose. Nejprve ale k procesu. Myslím si, že bylo velmi dobré, že paní Kaliněte nás upozornila na to, co nás čeká během nadcházejících čtyř měsíců. Měla úplnou pravdu v tom, že tento výbor má klíčovou roli nacházet Eh, nacházet priority a oblasti pro další činnost, protože konec konců se nejedná o nějaký jednolitý právní nástroj. Ani tomu tak být nemělo, je to v podstatě velmi politický dokument. Obsahuje politické oblasti, které jsou však velmi důležité. Pane Švábe, poprosím vás, abyste mě poslouchal. Myslím si, že by bylo velmi dobré, aby všichni spravodajové a stínoví spravodajové se soustředili na to, jaké politické poselství, jakou politickou zprávu chceme vyslat. Ze stávající diskuse bylo jasné, já se omlouvám paní Ryle, ale já vím, že pořád ještě řešíme problematiku stavebních výrobků, ale teď tady diskutujeme o něčem jiném. Jakou hodnotou můžeme přispět? Ve většině případů většina z vás je víceméně spokojena s 50 návrhy. Možná by některé přidali, ale máme asi všichni pocit, že komise předložila komplexní a, zprávu. Nicméně 50 návrhů je opravdu hodně. Ukazuje to, že nemáme priority, některé se navíc opakují. Souhlasím s paní Verňou třeba, že vzájemné uznávání kvalifikace je velice důležité, ale komise se jasně zavázala k tomu, že systém bude revidovat. Takže to sice může být jeden náš návrh, ale na druhou stranu mám pocit, že existuje několik klíčových oblastí, ve kterých bychom měli tlačit na členské státy, aby postupovali rychleji při zavádění lepšího fungování vnitřního trhu. Řada z vás hovořila o třeba integraci, konsolidaci veškerých oblastí eh, jednotných míst kontaktu, včetně přístupu ke spravedlnosti a tak dále. Mně se zdá, že u těchto kontaktních bodů jsou prostě členské státy schopny to řešit poměrně rychle. A co se týče směrnice o službách, tak už v řadě členských států eh, do těchto jednotných kontaktních míst hodně investovali. A tyto investice budou promrhány, pakliže je nebudeme podporovat v tomto jednotném aktu. Další oblast, kde mne tento akt trochu zklamal, je, že je potřeba více v uvozovkách prodávat tento jednotný trh občanům a podnikům, především těm malým a středním. Apelovat na to, aby se více angažovali. My jsme měli pod předsednictvím paní Gebhardt slyšení ke směrnici o službách. Země, která měly takováto jednotná místa kontaktu, říkali, že se na ně obracelo více firem s žádostí o možnosti školení, než, než takováto místa existovala. Někteří z vás říkali, že občané nevidí výhody jednotného trhu. Občané jsou zároveň také ale zaměstnanci, že ano, třeba v malých a středních podnicích nebo ve velkých podnicích. A e, ty podniky jsou zapojeny na jednotný trh, jenom občané si to nutně neuvědomují. Malé a střední podniky jsou frustrované, mají pocit, že vnitřní trh jim moc neslouží a pokud tomu tak je, tak zjevně nevyužíváme plně potenciál. Paní Rule a řada z ostatních hovořili o tom, že je potřeba, aby malé a střední podniky měly lepší přístup k vnitřnímu trhu. Je potřeba, aby členské státy to dělaly, protože nemáme v evropském právu nic, co by jim v tom bránilo. Jde spíš o to, jak si vykládají stávající právní úpravu. A to se týká toho, co říkala paní Kaněty, eh, pardon, Kalněte o zprávě jednotného trhu. A tam si myslím, že my bychom mohli přispět a konec konců jsme přispívali. Třeba zadávání veřejných zakázek by mělo být eh, zaměřeno na ekologii a na inovaci. No k tomu ale vůbec nemusíme měnit právní rámec. Komise se tím bude zabývat, to je pravda, ale mám pocit, že to jsou věci, které se dají udělat rychle. Prostě pokud problém je v výkladu, ve školení a ve stimulaci činnosti, tak se to dá udělat rychle. Já myslím, že problém je v tom, že se nedíváme na veřejné zakázky jako nástroj podpoření inovace, eh, ekologické produkce a malých a středních podniků na jednotném trhu. Eh, my jsme měli misi během švédského předsednictví do Švédska a možná si pamatujete, že zadávání veřejných zakázek má na starosti antimonopolní úřad ve Švédsku, protože si myslí, že to je součást férového fungování jednotného trhu. To jsou oblasti, kde se opravdu dá vytvořit něco navíc a na ty je potřeba se soustředit. V podstatě se snažím říci, že bychom se měli soustředit na nástroje, nebo jak říkal pan profesor Monty, na platformy, prostřednictvím kterých budou probíhat další aktivity. Řada z vás hovořilo o důležitosti inovační politiky, o důležitosti průmyslové politiky pro 21. století. Já bych nerad, abychom prostě opakovali závazky, které už padly. Musíme se zabývat tím, jak provádět tyto závazky. Co se týče inovační unie, tak paní Quinn řekla, že je velmi nespokojená s mobilitou vědeckých pracovníků. Říkala, že by ráda právě pro vědecké pracovníky vytvořila první panevropský důchodový fond, protože má pocit, že právě v oblasti přenositelnosti důchodu je veliká překážka mobility vědeckých pracovníků. Takže to jsou otázky, kterými bychom se mohli zabývat. Poslední věc, kterou jsem chtěl říci, se týká procesu. Řada, vás, řada z vás říkala, že je potřeba spolupracovat s jinými výbory v rámci parlamentu. Někteří už na to reagovali. Možná víte, já jsem jim poslal dopis, požádal jsem je o podněty, některé z nich už tak udělali. Začínám diskutovat s dalšími předsedy výboru, snažíme se najít způsob, jak vzájemně komunikovat. Jde především o to, abychom publikovali harmonogram, kdy budou probíhat naše výměny názorů a poprosit další výbory, aby v tu chvíli měli volno, aby si jejich zpravodajové mohli zúčastnit naše diskuse. Dnešní diskuse ukázala, že je správné, že koordinátoři se tím budou zabývat prostřednictvím tří zpráv, protože dochází k širší komunikaci po širším politickém spektru. A je potřeba do toho zapojit i další výbory, prostě nechceme, aby se na to díval, eh, dívali výbory, takže si vzájemně lezeme rozelí, protože tomu tak opravdu není. Jde o to, abychom lépe využívali stávajících prostředků a posunuli věci dále. Jak říkala řada z vás, prostě toto by měla být příležitost pro opětovné nastartování jednotného trhu, jak bylo řečeno ve zprávě pana Montyho. Je potřeba to vyřešit i technicky. Je tedy dobře, že se do toho zapojí všichni příslušní zpravodajové a zpravodajky. Úplně poslední věc, kterou chci, kterou chci říci, je, že je potřeba si uvědomit, že naše první zpráva Louisho Greka měla veliký politický dopad. V podstatě měla podporu širokého politického spektra. Pokud tedy chceme stanovovat programy, tak musíme dosáhnout stejné podpory i u této zprávy. U zpráv z vlastního podnětu budeme mít dopad pouze, pokud budou podpořeny širokým politickým spektrem. Takže to jsou oblasti, na které se eh, podle mne musíme soustředit. Já určitě budu pracovat s eh, Antoniem Correo de Camposem, jelikož jsem stínovým zpravodajem pro jeho zprávu, ale na koordinační, co se koordinační schůze chci všem připomenout, že koordinátoři to budou koordinovat pod mým předsednictvím, což je konec konců jejich funkce, ale obracíme se na tři zpravodaje, aby se účastnili schůze koordinátorů. Pan Bošoj, aha, ten už není koordinátorem. Poprosím v každém případě zpravodaje, aby se účastnili schůze koordinátorů a teď vidím, že tady je paní Brompton, se silným zastoupením komise. Táží se, jestli ona by se krátce chtěla vyjádřit k tomu, jak probíhá jejich konzultační proces a potom budeme mít pochopitelně čas i na závěrečné připomínky tří zpravodajů. Já vím, že paní Tun chtěla vystoupit znova, to tež platí pro pana Švaba. Takže dáme teď slovo komisi a potom si uděláme další krátké zhrnutí. Máme čas do půl dvanácté. Prosím paní Blomte. Merci beaucoup, monsieur le président. Um, et... Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám za pozvání. Dnešní diskuze byla nadmíru zajímavá. Pochopili jsme, že angaž, angažmá komise je i nadále žádoucí a že je potřeba, abychom podpořili všechny tři pilíře, to znamená podniky, spotřebitele a také třetí pilíř, zprávu vnitřního trhu. Všechno je důležité a my tyto vaše zájmy sdílíme. Zítra rada přijme první kolo závěrů eh, k tomu, k té prvotní fázi. Vlastní priority rady totiž zatím nebyly stanoveny. stanoveny. Za maďarského předsednictví bude tato debata v interně v radě pokračovat a je velmi důležité, abychom v době, kterou máme před sebou, přispěli k tomu, aby komise našly vhodný okamžik, kdy tedy <clears throat> začnou těsně spolupracovat. Instituce by měly spolupracovat natolik těsně, abychom vnitřní trh posouvali dopředu a abychom ruku v ruce přispěli k velkému skoku dopředu. Je důležité, abychom spojili svoje síly a abychom dosáhli konvergence. Je nutné, aby členské státy vzali tento projekt za svůj a aby co možná nejrychleji přijali opatření potřebná k jeho realizaci. Pokud jde o tu zprávu vnitřního trhu, tak tady to ještě trochu pokulhává. Zatím se nacházíme ve fázi diskuze, vyjednávání, můžeme to řík, tomu říkat i trilog, můžeme eh, tady vytvořit paralelu k spolurozhodování a tato etapa je podle mého názoru etapou klíčovou. Bude mít trvalé dopady i na všechny další fáze. Komise po zájemných konzultacích před předloží za vší transparentnosti zprávu a to by mohl být takový základní krok vpřed. Nyní k těm prioritám, k, tě, k té prioritizaci. Samozřejmě, že nebude možno se věnovat všemu. Nicméně jsme poměrně silný tým. Zabýváme se všemi tématy a jsme ochotni bilaterálně nastolit nejrůznější otázky spadající do toho aktu o jednotném trhu. Možná, že to vypadá na první pohled trochu eh, nepřehledně, ale jsme vám v každém případě k dispozici. Děkuji. Zabývá se tím také rada A proto se velmi rádi dozvíme i, co si o tom myslí rada. Jsem také rád, že komise to vezme v úvahu při přípravě závěrečné zprávy. Jedná se o návrh, který je předmětem konzultace a proto naše politické návrhy jsou důležité. Dobrá, máme ještě trošku času na krátké zhrnutí a reakci zpravodajů. Pan Šváb chtěl vystoupit také jako koordinátor, takže mu dám nejprve slovo potom dám slovo panu Krojcmanovi, panu profesoru de Camposovi a paní Kalniete. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám Eh, že jsem se bavil se svým sousedem eh, během vaší řeči, ale problém je s tím, že dva z mých spolupracovníků jsou, jsou nemocní a proto já mám dnes víc práce nežli obvykle. Není to, že bych vám nevěnoval pozornost. Já bych rád zmínil tři věci. Jednak eh, všem zpravodajům a stínovým zpravodajům chci poděkovat za vynikající práci. Myslím, že je to výborný základ k tomu, abychom nakonec, tak jak řekla i komise, Mm, vidím, že ostatní kolegové mluví také během toho, co mluvím já. Eh, myslím si, že mm, eh, se dostaneme k tomu, že eh, musíme získat většinu v tomto výboru, pokud se chceme dostat dál a musíme se domluvit na tom, na bázi čeho chceme mm, postoupit ku předu, protože základ, tedy návrh pana Grecha, to je holistický přístup. Musíme mít opravdu komplexní holistický přístup, ale já vidím, že toto se rozpadá v okamžiku, kdy začneme zpracovávat eh, jednotlivé požadavky. Čili pojďme se dohodnout na tom, eh, zdali ty požadavky, eh, na kterých jsme se dohodli, jestli u nich vydržíme. Jestliže se dohodneme, že věci, které tam zapíšeme, že se budou také rozpracovávat, tak si myslím, že je musí také všichni podpořit. Pravda je, že Eh, když paní Rille mluví o Equitable Life, eh, ale rád bych k tomu doplnil, že, eh, to je také pro, že tam byl problém s implementací. Implementace byl hlavní problém. Samozřejmě, že se může zlepšit také oblast zlepš, hm, prosazování, ale tady byl problém s implementací. Kolega Korea de Campos řekl, že je důležité mít hm, důvěru, důvěru občanů, na tom také zapracovat pracovat a e, důležité je z toho vyvodit konkrétní závěry. Máme 800 reglementovaných zaměstnání v Evropské unii a 200 e, z nich je reglementováno jenom v některých členských státech. Eh, já eh, si myslím, že tohle je také ehm, oblast, na kterou se musíme zaměřit. Musíme mít odvahu říci, ne, my chceme mít jednotný eh, vnitřní trh, protože chceme usnadnit život našim občanům a chceme se v tomto více otevřít. To tež platí také pro otázku veřejných zakázek. Tam si myslím, že o těch různých modalitách, do, které, do kterých jsme se dostali v této situaci, o tom nemusíme diskutovat. Důležité je dát najevo, že my jako výbor jsme ochotni snažit se o zlepšení situace tam, kde to možné je. E, komise naznačila svými návrhy, že to zlepšení možné je e, a Nemůžeme ale mluvit eh, až v okamžiku, kdy budeme mít na stole legislativní návrh. Ještě bych rád na závěr doplnil to, že když eh, my eh, se shodneme většinově na holistickém přístupu, tak je otázka, zdali se k nám přidají ostatní parlamentní výbory, protože samozřejmě bylo komisi právem vyčítáno, že spolupráce mezi jednotlivými generálními ředitelstvími by mohla být optimálnější a že nakonec vlastně tato výtka může mířit i do našich eh, vlastních řad eh, v parlamentu. My musíme také lépe spolupracovat eh, v EPP, budeme zřizovat pracovní skupinu a všichni, ve které se sejdou všichni kolegové ze všech, ze všech výborů, kteří se tímto tématem zabývají. Rád bych poděkoval kolegyni Kalniete. Samozřejmě je celá řada témat, kde musíme zlepšovat governance, můžeme a musíme zlepšovat. Byl tady zmíněn mechanismus nimi. Eh, já si myslím, že komisař eh, Barnier si tady zaslouží opravdu velkou pochvalu za to, že mm, eh, se pokouší prosadit tento mm, princip. Dále bych chtěl říci, že členské státy je důležité, aby podpořili tento proces, o který se tady snažíme a myslím si, že pokud budeme těsně spolupracovat, že toto se opravdu podaří. Děkuji, pane předsedo. Uh, well, thank you very much, uh, indeed. Také děkuji za to, že schvalujete náš postup. Jsem rád, že spolupracujete i s kolegy z EPP a z dalších z výborů. To si myslím, že bude velmi užitečné a platí to pro všechny skupiny. Tak, aby zpravodajové se mohli vyrovnat s velmi komplexními návrhy. Paní Varňo také chtěla vystoupit ještě předtím, než eh, se vrátím zpátky ke zpravodajům je pense que ça va être très bref parce qu'en fait c'est une conclusion, hein, euh, mais je... Budu velmi stručná, pane předsedo. Vy jste chtěl přednést závěrečné podmán, pod, eh, poznámky. Všichni se asi shodneme na tom, že je to velmi důležitý text a že je zároveň důležité, abychom si stanovili priority, abychom jasně řekli, jaké poselství chceme v této souvislosti vyslat. Uh, v rámci diskuze bylo zmíněno, že by bylo potřeba vybrat zhruba 10 priorit, ve kterých bychom dosáhli rychlých výsledků. Nicméně je potřeba, aby ty priority definovala i rada. Komise zmínila, že zítra se koná jednání rady a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom velmi rychle ty priority stanovili, tak abychom velmi rychle mohli zjistit, co budeme řešit. Máme před sebou eh, text komise, Nicméně eh, do legislativního procesu patří všechny tři instituce, rada, komise. Je eh, to velmi těžké, protože do toho tedy zasahuje zhruba 20 členských států, ale musíme se o to snažit. Děkuji. Také děkuji. Teď jenom rychle na závěr. Spravodajové, nejprve pan Krojcman. Máte ještě něco, co jste chtěl doplnit. Já budu velmi stručný. Pan kolega Šváb řekl jednu velmi důležitou věc. Musíme si dát pozor na to, aby, až to schválíme, aby probíhala i implementace v jednotlivých členských státech, aby to fungovalo dobře, protože nemá smysl, abychom tady zas a znova něco schvalovali, nařízení, směrnici nebo cokoliv jiného a pak následně zjistili, že v jednotlivých členských státech pokulhává implementace. Vzhledem k finanční krizi tu máme co dočinění s velmi obtížnou situací. Ta situace určitě není jednoduchá, pokud chceme eh, občany natchnout pro evropské záležitosti. Nicméně hm, někdy zjišťujeme, že stále více eh, lidí se vyslovuje jenom pro své národní zájmy, ne pro ty evropské zájmy. Ty, zájmy, ty návrhy Eh, o kterých diskutujeme, budou doplněny, protože tedy komise předložila 50 návrhů, to je velmi široké spektrum, ale my, pokud máme oživit eh, vnitřní trh a pokud máme přispět k tomu, aby lidé měli větší důvěru v Evropskou unii, v evropské instituce a v práci, eh, kterou tady činíme, tak na to musíme klást velký důraz. Děkuji. Děkuji, pane Krojcmane. Nyní pan De Campos. Já budu také velmi stručný. Velmi rád vidím, že tady existuje skutečně společný názor na oblasti, kde byl problém získat shodu během posledních šesti měsíců. Jak bylo řečeno, je potřeba znovu získat důvěru občanů pro jednotný trh. Řada kolegů a kolegyň ve svých vystoupeních tento bod zdůrazňovala. Prostě tento návrh musí být přizpůsoben potřebám občanů i členských států. Myslím, že komise se vyjádřila v tom smyslu, že je potřeba, aby členské státy měly pocit, že opravdu mají tento proces na starosti, aby občané zase měli pocit, že se s tímto procesem mohou identifikovat. Spolupráce s národními parlamenty, informovanost občanů, to jsou důležité věci. Kromě toho je potřeba, abychom řádně tento, tuto otázku koordinovali s dalšími výbory. Především co se týče horizontálních otázek typu a, veřejných zakázek. To jsou věci, které mají možná nepřímou souvislost s vnitřním trhem. Potom mám pocit, že tady existuje ještě jeden problém. A to kolektivní vymáhání. Mám pocit, že na tom se úplně nezhodujeme. Bude potřeba na tom dále pracovat a je docela možné, že se nakonec dohodneme. A nakonec vaše rozhodnutí, pane předsedo, a rozhodnutí koordinátoru Rozdělit tuto oblast do tří zpráv si myslím, že bylo velmi rozumné a užitečné. Nebude to ale jednoduché. Čeká nás tvrdá práce a bude ji hodně. Je to namáhavé a náročné z toho důvodu, že uh, zprávy o jednotném trhu se těžko dostávají do prvních stránek tisku. A neměli bychom z toho dělat žádný mediální cirkus. Ale těžké získat zájem o jednotný trh. Děkuji. Také děkuji. A na závěr paní Kalniete. Děkuji, pane předsedo. Připojím se ke všem kolegům a kolegyním, kteří říkali, že tady pracujeme pro občany. Moje část zprávy se zabývá tím, jak zajistit, aby zpráva jednotného trhu sloužila růstu a občanům. Akt o jednotném trhu je dokument, který zviditelní jednotný trh a zvýrazní ho na pořadu jednání Evropského parlamentu. Chci poděkovat všem zpravodajům a stínovým zpravodajům za jejich angažovanost a za snahu připravit kvalitní zprávy, které následně mohou získat širokou, vět, širokou podporu ve výboru a doufejme i v plénu. Cením si také toho, že dnes skoro všichni vystupující zdůraznili, jak důležité je k tomuto důležitému dokumentu přistupovat komplexně. Ráda bych odpověděla paní Styler o 28. režimu. Je to v podstatě právní rámec evropských pravidel, který nenahrazuje pravidla národní, nýbrž je jakousi alternativou. Například používá se ve statutu evropské firmy. Co se týče nařízení a následně směrnic, souhlasím s tím, že, potře- že je potřeba se dát velký problém, pozor, protože nařízení může intervenovat se subsidiaritou. Ale podívejme se do minulosti, jak jsme to řešili. Stávalo se, že jsme kombinovali právní úpravu s tím, že vlastně část byly přímo proveditelná nařízení a potom druhá část byly směrnice, které bylo potřeba transponovat. To byla praxe, kterou jsme následně opustili v zájmu zjednodušování právní úpravy, byť eh, obecně panuje názor, že z toho zjednodušení eh, vyplynuly velmi složité směrnice, které se těžko provádějí. Navíc je potřeba dosáhnout politického kompromisu a kvůli politickému kompromisu ty směrnice nejsou řádně definovány, což zase stěžuje jejich provádění v národním právu. Děkuji. Já vám všem také děkuji za to, že jste spustili tak efektivně tento důležitý projekt. Přeji vám hodně štěstí v práci během Vánoc, která vás bohužel čeká, protože se k tomu budeme muset vrátit hned, tak se znova sejdeme v lednu. Děkuji. Tím jsme vyčerpali program posledního zasedání za rok 2010. Já bych chtěl využít této příležitosti a všem poděkovat za práci v tomto výboru. Děkuji také všem zaměstnancům výboru, kteří nám výrazně pomáhali a, zpracovali, a pracovali a budou pracovat také se zpravodají. Rád bych také poděkoval i všem zaměstnancům skupin. Příští týden nebudeme mít ve Štrasburku plnou schůzi, ale budeme mít neformálnější setkání, které proběhne v pondělí večer v půl sedmé v C401, to je u kanálu. A Ukážeme vám tam také, k čemu jsme dospěli během návštěvy v Indii. Budeme mít i fotografie a zprávy pro vás k dispozici. Takže doufám, že se dostavíte se svými zaměstnanci, takže v půl sedmé v pondělí ve Štrasburku. Rád bych využil této příležitosti a ještě jednou všem poděkoval za jejich účast a popřál vám veselé Vánoce Šťastný nový rok a budu se těšit na další setkání v lednu. Čeká nás další ambiciozní rok ve výboru IMCO. Děkuji. Co se koordinátorů týče, tak začneme v půl. Bude to krátké, protože vím, že paní Verňo bude muset schůzi rychle opustit.